abychom dostali všem těm výzvám a těším se na budoucí spolupráci s vámi. Děkuji vám, paní Grybaskajte. Poprosil bych vás, abyste se usadili. Nyní se dostáváme k hlasování. Bude se to týkat eh, hlasování o novém ombudsmanovi. Prosím, posaďte se všichni. Dámy a pánové, nyní zahájíme hlasovací postup, takže vás prosím, abyste se usadili. Ja, meine Damen und Herren, wir machen, ja, wir machen noch einmal eine Probeabstimmung, wie gestern. Dámy a pánové, provedeme nejprve hlasování na zkoušku, jenom abychom se ujistili, že je tu kvórum, že je tu víc než polovina poslanců přítomných v zasedacím sále. Takže ještě jednou projdeme stejný seznam jako včera. Je to seznam mm, malířů, o kterých budete hlasovat. Je to tudíž pouze zkouška. Zahajujeme toto testovací hlasování. Stejný postup jako včera. Všichni hlasovali, takže končím hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Hlasování je ukončeno. Odevzdaných hlasech 462, 416. 416 pro, 209 z, z, ne, nepodalo hlas a nikdo nemá eh, většinu. Dámy a pánové, prosím, usaďte se na svá místa. Čekám už dosti dlouho. Hlasování bylo nahlášeno na 11.30, teď je 11.35 když vedu předsednictví, tak se prostě časy musí dodržovat. Je teď 11.35. Eh, ich warte noch ein bisschen.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 Vážené dámy, vážení pánové, Právě jsme zkušebním hlasováním zjistili, že více jak polovina poslanců je podle zákona přítomna, tak teď to můžeme konstatovat. Ovšem chci oznámit, že kandidatura pana Brenninga Majera a pana Jegra byly staženy. Zůstávající kandidáti a e, kandidátky zůstává paní Komen Reuten, paní O'Reilly, paní Rod Berend a pan Francesco Speroni. Dnes provedeme bezprostředně za sebou, případně druhé kolo volby a třetí kolo volby. Dámy a pánové, nyní se ptám, Myslím, že většina kolegů a kolegyň je přítomna. Dámy a pánové, zahajuji hlasování. všechny kolegyně, všichni kolegové odevzdali své hlasy. Děkuji mnohokrát. Tímto je hlasování ukončeno. Odevzdané hlasy 640, 48 se zdrželo a 321 je e, většina podle zákona a nikdo tuto většinu nedosáhl. Dobrá, podle jednacího řádu se bude konat nyní druhé, třetí kolo volby a bude, dojde k volbě mezi, druhého, mezi druhým a třetím místem druhého kola volby. To je paní Omen Reuten a paní O'Reilly. Bude se tedy hlasovat mezi těmito dvěma kandidáty, kandidátkami. Musíte mít trochu trpělivosti, protože celý systém musí být eh, znovu naprogramován. So. Nyní zahajuji třetí kolo hlasování, dámy a pánové. Prosím, odevzdejte svůj hlas ve třetím kole voleb. Ptám se, zda všichni odevzdali svůj hlas. Ještě někdo, kdo neodevzdal tímto eh, toto třetí kolo volby. Končím. Odevzda, počet odevzdaných hlasů 636, 63 se zdrželo, 318 by měla být eh, podle zákona a zvolena je paní Emily O'Reilly. 350 hlasy. Dámy a pánové, tímto ohlašuji, že paní Emily O'Reilly na základě výsledku třetího kola volby k Evropské ochránkyni práv Blahopřeji paní Aureli k této volbě a podle článku 204 odstavce 7 jednacího řádu, aby nyní složila přísla, příslahu před Evropským soudním dvorem. Její mandát začíná s účinností od 1. října 2013, poté co před Evropským soudním dvorem složí přísahu. Pan komisař Ševčovič nyní si žádá o slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Nejprve mi dovolte, abych srdečně poblahopřál paní O'Reilly eh, k tomu, že byla zvolena evropskou ombudsmankou. Je tady na galerii, myslím, takže jí srdečně blahopřeji. A přirozeně, že A samozřejmě, pane předsedo, já přirozeně vítám tu skutečnost, že poprvé se stává žena evropskou ombudsmankou. Měl bych tedy říci, že bychom asi měli změnit název, neříkat tedy ombudsman, ale skutečně ombudsmanka. Ale paní O'Reilly už to dobře všechno zná, protože ona byla také prvním řeč, eh, ombudsmanem ve, v Irsku od roku 2003. Paní O'Reilly, budete mít velice obtížnou práci, problematickou, ale zajisté komise bude jedním z vašich hlavních partnerů, protože to je ta instituce, která přijímá rozhodnutí s bezprostředním dopadem na občany jako dříve i teď komise se bude maximálně snažit, aby se pozitivně vyřešili všechny otázky tak, aby se pokud možno všechno řešilo přátelsky a na základě doporučení. Je důležité, abychom společně vysílali signál eh, do celé Evropské unie, že institucím opravdu jde o potřeby občanů a že se maximálně snaží je konkrétně řešit. Je vněž důležité, aby lidé v Evropě chápali, jaká mají práva, jako jsou evropští občané, včetně práva stěžovat si k ombudsmanovi. A o tom také je Evropský rok občanů. Tedy přeji vám všechno nejlepší ve vaší nadcházející náročné práci a úkolům. Určitě komise bude na vaší straně a budeme dále rozvíjet vynikající vztahy, které už tady existují mezi Evropským ombudsmanem a mezi komisí. Eh, gratuluji paní eh, O'Reilly a těším se na naši spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Nyní přistupujeme k hlasování o usnesení ohledně víceletého finančního rámce. Dámy a pánové, nejdříve nechám hlasovat eh, o žádosti usnesení frakce zelených. Eh, bod 1, eh, to je jmenovité hlasování k odstavci 1. Hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali. Hlasování je ukončeno. Eh, bod 1 je zamítnut eh, podle bodu 63. Jmenovité hlasování eh, je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. Bylo zamítnuto. Nyní odstavec 2. Hlasování je zahájeno. Všichni odevzali hlasy. Hlasování je ukončeno také zamítnuto. Nyní se dochá, dostáváme k žádosti o usnesení jako celku a zahají hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je ukončeno. Žádost zamítnuta. Nyní se dostáváme k společné žádosti EPP, SAD a e, frakce ALDE. Nejdříve podle bodu 1, pozměňovací návrh 15, zahají hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je ukončeno. Je zamítnuto. E, nyní e, jmenovité hlasování, pozměňovací návrh 1. Otevírám hlasování. Všichni odevzdali hlasy. Hlasování u konce. Zamítnuto. Bod 2, eh, pozměvací návrh 2, jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Všichni eh, odevzdali hlasy, hlasování je ukončeno. Zamítnuto. Bod 16, eh, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, pozměňovací návrh 17, jmenovité hlasování. Prosím, hlasování zahájeno. Všichni odevzali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni odevzali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Podle bodu 3, pozměňovací návrh 18, jmenovité hlasování, zahájeno. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 19. Eh, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. Ehm, bod 4 origin, původního textu, samostatné ča, dvě části. Část 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržení, přijato. Část 2, jmenovité hlasování, hlasování je otevřeno. Všichni hlasovali, hlasování ukončeno. Přijato podle bodu 20, pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se hlasování? Zamítnut. Eh, podle bodu 5, pozměňovací návrh 4, jmenovité hlasování zahájeno. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování ukončeno. Eh, zamítnuto. Nyní se dostáváme k bodu 20, k pozměňovacímu návrhu 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22. Ehm, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. 23 ehm, podle eh, bod 6, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnut. Ehm, podle bodu 6, eh, bod 5, Zahajuji hlasování jmenovité. Všichni odevzali své hlasy. Eh, hlasování je u konce. Zamítnuto. Původní text jmenovité hlasování. Eh, zahajuji hlasování. Všichni podali hlasy. Ukončeno hlasování. Přijat. Podle bodu 6 pozměňovací návrh 13 zahají hlasování. Všichni odevzdali hlasy, ukončeno. Zamítnuto. 14 jmenovité hlasování, zahají hlasování. Všichni odevzdali hlasy, hlasování ukončeno. Zamítnuto. Eh, 24 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování u konce. Zamítnout 25. Revidovaný pozměňovací návrh, jmenovité hlasování je zahájeno. Všichni odevzdali hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 6 podle bodu 7 jmenovité hlasování je zahájeno. Všichni podezřeli hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. Pozměňovací návrh 7 jmenovité hlasování. Zahajuji. Všichni odevzdali hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Eh, osmička, jmenovité hlasování. Hlasování od, zahájeno. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. 9. Jmenovité hlasování je zahájeno. Všichni odevzdali svůj hlas. Hlasování je ukončeno. Zamítnut. Eh, bod, eh, podle eh, bodu 12 pozměňovací návrh 2, 10 hlasování zahájeno, jmenovité. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování ukončeno. Zamítnut. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. K původnímu textu je pozměňovací návrh ústní pana Kalfina. Prosím, pane Kalfin. Régie 131. Děkuji. Pane předsedo, drazí kolegové, v odstavci 12 bych doporučil drobnou úpravu. Vyjasnit něco, aniž by to změnilo smysl. Čili místo IT bych tam dali This increase, a pak by to pokračovalo, assist the most deprived persons in the union. Toto by bylo znění toho pozměňovacího návrhu. Eh, z formálního hlediska se musím zeptat, zda má někdo něco proti, eh, nebo námitky proti tomuto pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak, eh, takže hlasujeme o, po originálním textu pozměňovacím, podle pozměňovacího návrhu pana Kalfina, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tak eh, byl přijat. Pozměvací návrh 11. Eh, Kdo je pro? Jmenovité hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Hlasování je ukončeno. Zamítnout. Původní text eh, bodu 13. Oddělené hlasování. Nejdříve první část jmenovité hlasování. Všichni odevzdali své hlasy. Eh, hlasování je ukončeno. Přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. Podle eh, bodu 13, eh, bod 11, jmenovité hlasování, kdo je pro? Všichni podali své hlasy, hlasování ukončeno. Zamítnut. Pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnut. Nyní se dostáváme k celému textu usnesení. Při přijetí celého eh, textu usnesení byly zohledněny všechny eh, předložené návrhy. Eh, tak to změněný E, návrh usnesení. E, hlasování k němu je nyní zahájeno. Všichni e, odepsali své hlasy. Hlasování je ukončeno. Usnesení bylo přijato. Nyní se dostáváme ke zprávě Moreira. K první zprávě z těch dvou hlasování je zahájeno. Jmenovité hlasování. Hlasování je ukončeno. Ještě otevřeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Dostáváme se ke druhé zprávě eh, pana Moreiry, také jmenovité hlasování. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní zpráva SUSA. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnut. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, eh, zamítnut. Eh, závěrečné hlasování jmenovité, kdo je pro, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijato. Nyní musím přerušit zasedání a hlasování eh, za účelem propůjčení Sacharovovy ceny. Prosím, abyste zůstali v sále.